A pokud eh, nikdo nemá nic proti, ehm, písemná usnesení budou předána adresátům co nejdříve a pokud nikdo nic eh,